Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, rád bych zahájil toto zasedání výboru pro zahraniční věci. Máme tu celou řadu návštěvníků, protože mnoho osob má zájem vyslechnout si naše hosty. Je pro mne mimořádnou poctou, že zde mohu přivítat za náš výbor premiérku Srbska paní Ana Barna, Brnabič. Milá, ano, dobr, dobar dan, dobrodošli. Jsme velice rádi, že jste mezi nás přijela. Také bych rád přivítal ministrině evropské integrace paní Jadranku Joksimovič, která je pravidelným hostem u nás v Bruselu a velvyslankyni eh, Srbska eh, při Evropské unii paní eh, Anu Hrustanovič. Tady vidíte, jak to vypadá s genderovou vyvážeností. Jsme velice rádi, že zde máme tak početnou eh, delegaci zastoupenou ženami. Také chci přivítat pana Istvana Pasto a předsedu eh, vlády Bovadiny pana Miroviče. Je tady? Také vás si přivítat, pane velvyslanče z eh, Bělehradu. Paní premiérko, vidíte, že o zasedání, o vaši návštěvu je mimořádný zájem. Máme mimořádný zájem o vaši zemi, takže to jsou tedy úvodní slova. Vy jste, vy už od června vedete srbskou vládou a představili jste ambiciozní program modernizace, také digitalizaci, inovaci, vzdělávací program. Také se chcete zabývat fiskální konsolidací a e, zlepšit obchodní podnikatelské prostředí a bojovat proti organizovému e, zločinu. Také e, se chcete zaměřit strategicky na směřování k EU, na e, usmíření, dobré sousedské vztahy a vy společně vaším eh, slovinským kolegou Mirem Cerarem jste prokázali, že jste patrioté, aniž byste byli nacionalisté. Eh, úspěšná integrace Srbska a celého západobalkánského regionu vyžaduje spoustu času a úsilí, ale mm, ty výsledky za to stojí. Teď bych ale chtěl eh, poněchat kolegy z nových členských států, aby to potvrdili kromě eh, ekonomického rozvoje chceme také slyšet samozřejmě, jak si dívat na politickou situaci na západním Balkánu, jaké jsou vaše další plány ohledně demokratické konsolidace, svobody médií, jak se díváte na práci nevládních organizací, jen abych vyjmenoval některé z příkladů a témat, o kterých je zapotřebí hovořit. Samozřejmě musíme využít veškerou příležitost, veškeré příležitosti k tomu, abychom vedli e, upřímný dialog mezi mezi Belgradu a Prišinou. Srbský eh, eh, parlament přislíbil, že bude používat eh, kvoty a že se zaměříte na evropskou politiku. Já vám ale už předám slovo a před, dám následně slovo kolegům, aby měli příležitost uh, reagovat na to, co jste řekla a klást vám dotazy. Prosím, máte slovo, paní předsedkyně vlády. Děkuji vám mnohokrát, Davide. Vážené poslankyně, vážení poslanci Výboru pro zahraniční záležitosti, je mi velikým potěšením a poctou, že mohu před vás předstoupit a nová srbská vláda byla vytvořena přibližně před 100 dny. Mým obrovským přáním a úmyslem bylo, aby první oficiální návštěva vedla do Bruselu. E, to je signál, kam Srbsko chce směřovat, kam míří. Chci poděkovat našemu velvyslanectví a všem kolegům a chci poděkovat také vám za to, že jste mi tuto návštěvu umožnili. Eh, velice mě těší, že zde jsem a že mohu s vámi hovořit, eh, že mohu hovořit před výborem pro zahraniční záležitosti o eh, mé vizi pro Srbsko. 14. října budu prezentovat výsledky vlády za prvních 100 dní ke eh, populaci a mohu říct, že jsem eh, šťastná z toho, co se nám podařilo dosáhnout za tyto tři měsíce něco déle než tři měsíce, protože jsme začali za složitých situací, došlo ke stávkám, ale jakmile jsme vyřešili situaci a ukázali jsme, že dokážeme pracovat jako tým, což je moje první priorita, ukázat, že vláda je tým, eh, který odhodlaně usiluje o to, aby řídil Srbsko tak, aby mohlo vstoupit do EU co možná nejdříve, ale především tedy implementovat reformy, které neslouží jen k tomu, aby nám pomohli připojit se k EU, ale proto, že si přejeme, aby Srbsko bylo eh, lepší zemí, aby se v něm příjemně žilo tak jakmile se nám podařilo vyřešit ty stávky, jak jsem říkala, eh, bylo vidět, že můžeme pokračovat v dobré práci našich eh, předchůdců Alexandra Mlčiče a a v těchto týdnech tedy po eh, stávkách mohu říci, že jsme učinili takovou zkušenost, že nyní máme dobré výsledky. Naší strategickou prioritou v Srbsku je to, kdy, víte, když se stanete předsedou vlády, jste v situaci, kdy musíte řešit jednu krizi za druhou a nemáte popravdě čas eh, strategicky přemýšlet o věcech, které si přejete vykonat jak a kam chcete směřovat, eh, co jsou vaše priority. Takže teď vám mohu říci, jak to vypadá z mého pohledu. Jak už uvedl David, moje priorita jedn, číslo jedna a číslo dva v tom programu nové vlády byly dvě věci. Za prvé digitalizace a za druhé vzdělání. Když se podívám na Srbsko jako na dům, tak toto je podle mne základ, ten základní kámen digitalizace a vzdělání. Předchozí vláda eh, vykonala obrovský objem eh, práce v tom, aby změnila náš kurz od bankrotu, protože před třemi lety jsme byli tři měsíce od bankrotu jako země, tak jak říkala tedy Světová banka. A ta předchozí vláda učinila obrovské množství práce, aby ten Titanic otočila pryč od eh, ledovce. A to umožňuje naší současné vládě, abychom měli silný, solidní základ k růstu, k budoucnosti. A já tedy jako nová předsedkyně vlády se teď nemusím zabývat těmi strašně nepopulárními eh, otázkami fiskální konsolidace. To už bylo provedeno. Nyní mohu s vládou přemýšlet o tom, jak dosáhnout růstu udržitelného, dlouholetého, eh, trvalého růstu, který lze vybudovat jen na silnějším vzdělávání, co znamená, že potřebujeme vzdělávací reformu a na digitalizaci. A digitalizace konkrétně eh, ukazuje, že zde máme veliký eh, potenciál. To neznamená jen IT. Eh, podle mne to znamená využívání IT v jednotlivých průmyslových odvětvích. V zemědělství, ve stavebnictví, v lékařství, v rozvoji a výzkumu ve všech odvětvích, ve tvůrčích eh, odvětvích, eh, videohrách, všude vidíme, že eh, obrovsky narůstá počet malých a středních srbských podniků v posledních pěti, šesti letech. A ten technologický IT průmysl v Srbsku narůstá zhruba o 10 každý rok. A spolu s rozvojem softwaru který narůstá eh, tento segment eh, o 20 každoročně. Začíná to tedy inovativníma startupovými eh, podniky, které pak se mění a prorůstají v malé střední. A to bez jakékoliv vládní podpory. Já jsem si myslela, co se může stát díky pomoci vlády. Takže vzdělávání a digitalizace jsou základem, základními kameny pro budoucí udržitelný e, rozvoj Srbska. Na těchto základních kamenech můžeme stavět domy. A máme tady tři klíčové pilíře, což jsou přesně ty pilíře, které potřebujeme k tomu, abychom se mohli připojit se možná nejdříve k evropské rodině národů. Za prvé, to je hospodářský rozvoj a makroekonomická stabilita. Za druhé, reforma veřejné administrativy, veřejné zprávy. A za třetí, to je právní stát. Pokud se nad tím zamyslíte, tak máme tedy ten základ, základní kámen a na něm tři pilíře našeho domu, celého Srbska, většinu už jsme provedli v té první části e, v hospodářském rozvoji a makronomické stabilitě, protože před třemi roky, jak jsem říkala, jsme byli už jen tři měsíce od bankrotu. Předchozí vláda přijala a implementovala velice, velice nepopulární opatření zaměřená na fiskální e, restrukturalizaci, což znamenalo drastické škrty ve veřejných výdajích. A dnes máme čtyři, o 40 tisíc lidí méně ve veřejném sektoru oproti situaci před třemi lety. Museli jsme snížit platy o 10 ve veřejné sféře. Penze jsme museli snížit. A, a museli jsme se snažit nějakým způsobem nastavit striktní rozpočtové limity na výdaje eh, místní zprávy a také striktně kontrolovat výdaje na infrastrukturní projekty. Třeba, že jsme navýšili výdaje na infrastrukturní projekty, snažili jsme se je zacílit tak, abychom dokončili projekty, které již byly započaty, předtím, než bychom se pustili tedy do dalších protože dříve to vypadalo tak, že se začínaly nové nové projekty, aniž by ty první byly dokončeny. Dnešní Srbsko tedy již si může nastavit fiskální stabilitu a konsolidaci. A já jsem zdědila vládu, která má rozpočet lepší než jaký zde byl za poslední deset let. V roce 2016 jsme zašli první rok, kdy jsme měli fiskální přebytek v rozpočtu. Primární, primární fiskální eh, přebytek. A konečně jsme dostali toho, že veřejný dluh změnil trajektorii a podařilo se nám ji začít snižovat loni jsme skončili ze 73% e, dluhu proti DPA. Dnes už máme tedy 65% zhruba. Takže ten nový trend se e, konsoliduje. A to je právě ten klíčový pilíř, ve kterém se udělalo nejvíc. E, také se nám podařilo čas dosáhnout u reformy veřejné zprávy. Také díky sektorové podpoře ze strany EU. Tam jsme dostali 80 milionů eur. Ale jak jsem říkala, měli jsme mnohem více zaměstnanců ve veřejném sektoru a začali jsme implementovat eh, digitální zprávu e-government což podle mého je odpověď na tři velké výzvy. Za prvé transparentnost veřejné zprávy, za druhé otevřenost a standardizace, také předvídatelnost veřejné zprávy. Jako občan nebo jako podnikatel, když eh, chcete hovořit s veřejnou zprávou, tak chcete vědět, co potřebujete předložit a za třetí boj proti e, korupci, protože když e, snížíte administrativní zátěž, tak bojujete proti korupci. Ještě před námi je dlouhá cesta, ale. A e, ten třetí pilíř je právní stát. V tom jsme zatím učinili nejméně, protože jsme se zaměřili především na fiskální konsolidaci. A nyní se musíme zaměřit na ten třetí pilíř. Zeměna proto, že tu máme kapitoly 23 a 24 eh, evropské integrace, které jsou pro nás klíčově důležité. Podíváte-li se pak na střechu domu, já bych řekla, že ta střecha znamená regionální stabilitu z jedné strany a z druhé aby ten dům držel pohromadě, je evropská integrace. Regionální stabilita je pro nás velmi důležitá. Když kvůli ničemu jinou, tak ze sobeckých důvodů. Jak jsem řekla, za poslední tři roky jsme učinili hodně pro to, aby naše země byla hospodářsky stabilní. A teď můžeme využívat plody této fiskální, makronomické a politické stability. Ale nemůžeme využívat tyto plody, pokud ten region bude nestabilní. Třeba, že Srbsko je největší zemí v regionu, stále jsme ještě malý trh, takže jakákoliv regionální nestabilita ovlivňuje i přímo nás. Pokud jde k jakékoliv nestabilitě v regionu, přijde méně investorů i do Srbska. Peníze vynaložené buď mezinárodními finančními institucemi nebo bankami, eh, ať už je to EBRD, Evropská investiční banka, Světová banka a tak dále a tak dále, tak všechny ty peníze budou pro nás eh, dražší, protože do nich budou tyto, tyto aktéři započítávat svá rizika. Takže potřebujeme regionální stabilitu a skutečně poctivě a hluboce o ní usilujeme. A tento proces je velice důležitý pro nás a my eh, usilujeme o to, abychom jej eh, pozitivně završili. A na závěr tedy mm, eh, evropská mm, naše sounáležitost s Evropou. Na závěr chci říci, že jednou z hlavních věcí pro mě ve vládě bylo, že Srbsko se musí zaměřit strategicky na evropskou integraci. My chceme být eh, členy eh, Evropské rodiny národů za poslední tři roky. To, co se mi líbilo nejvíc, nebo co jsem nejvíce oceňovala, jednou z těch věcí, které jsem nejvíce oceňovala předchozí vládě, bylo, že tato vláda pod vedením tehdejšího předsedy vlády současného prezidenta podporovala nejlepším možným způsobem evropskou integraci. Nikdy nepodporovali evropskou integraci populistickým způsobem, což by bylo snadnější, kdyby řekli, my jdeme do EU, protože tam na nás čeká hrnec peněz. Ne, to nikdy neříkali. Vláda vždy zdůrazňovala, a já to také zdůrazňuji, za prvé, my chceme všechny ty reformy kvůli nám samotným, v náš prospěch. Za druhé, protože všechny tyto reformy, které nás dovedou do EU, makrohospodářské, veřejná zpráva, eh, efektivnější, eh, transparentnější zpráva, mít transparentnější soudní systém, eh, právní stát, to všechno je důležité pro naše občany a pro naše podniky. Takže všechny tyto cíle jsou spolu sladěny. A pokud my nepřipravíme nová pracovní místa pro naše eh, občany a nebudeme úspěšní, tak i když přistoupíme k EU, EU nám víc pracovních míst nedá. Neposkytne nám okamžité eh, plody a blahobyt. Tímto způsobem my tedy podporujeme přistoupení k EU. My se nechceme připojit jako nějaký e, kulhavící člen, který potřebuje podporu a pomoc. My chceme přistoupit k EU tak, abychom byli připraveni a aby Evropa byla připravena na nás, otevřít se novému členovi, e, který bude současně rovným členem rodiny národů a abychom takto my mohli podporovat tuto Evropskou rodinu národů, protože to je jediný způsob, jak můžeme postupovat dál. Děkuji. Děkuji vám, paní premiérko. A teď je na čase výměna názorů. Máme čas přesně do čtyř a paní premiérka má pak další schůzky. My máme také další program. První samozřejmě pan Kukan, který vede mezi parlamentní výbor. Prosím, Edvarde. Poprosím tak dvě, tři minutky, abychom měli čas i pro ostatní. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, vážená paní premiérko. Buďte vítána na schůzi výboru pro mezinárodní záležitosti. Čekali jsme na vás a měli jsme velká očekávání a těšili jsme se, na novinky a když jsme se dověděli, eh, že jste nominována na premiérku, tak už z toho jsme měli velkou radost. Je to pro vás bez pochyby velká odpovědnost. Čekají se od vás výsledky. A my jsme připraveni pomoci vás, jak, vám, jak jen to půjde. Když jsem vám naslouchal, tak bych chtěl také zmínit fakt, že oceňuji váš realistický přístup, takový ten manažerský. Bylo jasné, bylo to jasné, když jste zmínila, že integrace do EU je pro Srbsko prioritou. To je důležité pro nás slyšet něco takového z vašich úst. Evropský parlament podporuje integrační proces v tomto regionu a máme dobrou historii vztahů a spolupráce se Srbskem. Před nedávnou dobou jsme měli velice dobrou, dobré setkání s protěžky ze Skupštiny a celá diskuse probíhala ve velice pozitivní atmosféře. I když Srbsko pokročilo v procesu, tak stále bude důležité soustředit se na kvalitu těch reform, třeba v klíčových oblastech, jako je justice, právní stát, občanská práva, občanské svobody, potírání korupce. Někdy nás znepokojuje situace v oblasti svobody médií. Kapitola 23 eh, je klíčová pro pokrok integračního procesu. To bude vyžadovat ústavní změny a vyjadřuji zde naději, že vláda bude připravená spolupracovat s parlamentem ve všech těchto ožehavých otázkách. Přejeme vám tedy hodně štěstí ve vaší budoucí práci. Můžete se spolehnout na své přátelé v Evropském parlamentu a těšíme se na to, až se stanete jednou v budoucnosti členy Evropské unie. Děkuji, Edvarde. Kolegové, máme tady rekordní počet zájemců o slovo. V tuto chvíli 14. Každý by měl dostat příležitost něco říct, zeptat se, pak paní premiérka také musí mít čas na reakci. Takže 15 minut na 14 příspěvků. Minuta na osobu jako první Kristian Preda ze stranu Lidovou. Děkuji vám mnohokrát. Paní předsedkyně vlády, vítejte mezi námi. Přeji vám hodně štěstí. Slyšíte mě? Dobře. Vítejte a přeji vám hodně štěstí a úspěchu. Děkuji vám za váš úvod. Politická skupina EPP podporuje veškeré úsilí eh, Srbska o to, aby bylo blížší Evropě, aby podporovala eh, právo, právní stát. Eh, mám tři dotazy. Vy jste hovořila, že vstup do Evropy je něco jako maraton. Já si myslím, že to je o to složitější, když veřejné mínění považuje Rusko za nejbližšího přítele Srbska. Jak ten maraton poběžíte? A jak se na to bude dívat společnost? Za druhé, my jsme hlasovali uh, usnesení ohledně legislativy pro menšiny. Jak vy se díváte na rumunskou menšinu v Srbsku? A za třetí, stručně jenom pár slov o rozhodnutí o Naseru Oričovi. Já jsem eh, pochopil, že v tomto smyslu je nějaké napětí se sousedy. Děkuji. Za eh, pan Picula. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Přeji vám hodně úspěchů, eh, paní eh, premiérko. Navážu na panu Predu. Studie ukazují, jaká je důvěra eh, občanů. Podle nich Rusko a Čína jsou mnohem populárnější než EU. Možná je to způsobeno očekáváními ohledně začátku eh, vyjednávání. Za druhé, dvě, dvě třetiny populace si myslí, že celou tuto věc bychom měli zapomenout a že by bylo zapotřebí se obrátit směrem k Rusku. Jak toto ovlivní vaše rozhodování? Protože vy jste hovořila o evropské dimenzi a jak budete eh, působit na veřejné mínění zvědomí, že samozřejmě eh, nebudou nadšení eh, z těchto. Je ukončen seznam řečníků, nemohu přijmout více řečníků, bohužel, říká pan předseda. Charles Další Charles Tanok za EKR. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás tady srdečně, paní Brnabič, paní premiérko. Ještě se na vás pamatuji z vašich bývalých funkcí před pár lety. Jsem velice rád, že jste dosáhla tohoto postu v té důležité zemi na západě Balkánu. K předřečníkům se mohu připojit. Mám také jisté obavy, že na rozdíl od Černé hory, kde jsem zpravodajem a mám tedy velký zájem vůbec o dění v této oblasti, takže um, Černá hora se připojila k balíčku sankcí proti Rusku v důsledku anexe Krymu. Vaše země se rozhodla se nepřipojit. To pak eh, po mém soudu vyslalo nedobrý signál ve vztahu k vašim euroatlantickým aspiracím. Já samozřejmě vítám všechny reformní balíčky, na které se vaše vláda chystá Důležitá je integrace celého regionu. Já jsem z Velké Británie a jsem rád, že mohu říct, že doufám, že jednoho dne celý západní Balkán bude v EU a nebudete na špatné straně dějin, kam se dostala moje země po Brexitu. Takže prosím, nenásledujte nás. Děkuji, Charlesy. Za Alde Ivo Weigl. Děkuji, pane předsedo. Paní premiérko, řekla jste tady pár velice důležitých myšlenek o společných zájmech zemí západního Balkánu. Rád bych připomněl, co jste řekla, že se musí spolupracovat, abyste se prezentovali jako spolehlivá stabilní součást Evropy, že to zvětší šance pro všechny na vstup do EU. Rád bych ehm, také vyjádřil své obavy z jisté nevyhraněnosti nebo dvoustranosti vaší politiky. Na jedné straně k Rusku, na druhé straně ke Kosovu, ale neočekávám nějakou krátkou odpověď. A poslední otázka, jak vy jako premiérka přistupujete problému demografických změn. Vy jste řekla, že došlo ke snížení důchodu. To je pro seniory přece katastrofa. Děkuji, Ivo. Ivo Šoltes za zelené. Děkuji. Vážená paní premiérko, buďte vítána v Evropském parlamentu. Jsem velice rád, že vaše první návštěva vede sem do Bruselu. Je to signál, kam by se Srbsko v budoucnosti hodlalo ubírat a kam by chtělo dojít. Přirozeně my všichni si přejeme, aby se Srbsko co možná brzy stalo členem této velké rodiny, ale na této cestě jsou ještě různé otázky a je ještě dost co zlepšovat. Myslím si, že je dobré, že se chcete soustředit na vzdělání a digitalizaci jako na své priority. Vedle veřejných zdrojů je to naprostý fundament, základ pro budování budoucnosti. Důležité je také dbát na vztahy k sousedům, regionální stabilitu, úctu k dialogu a úctu k dohodám z obou stran. A ještě bych měl krátkou otázku. Jaký je váš vztah, respektive jedna z důležitých priorit vlády je i ekologická otázka, tím mám na mysli hlavně energetickou politiku. Děkuji. Pan Borgesio je další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já jsem italský europoslanec, takže samozřejmě musím mít zájem na tom a musím si přát eh, přiblížení se s naší sousedskou zemí i z mnoha eh, historických důvodů. Stačí se podívat do Bělehradu když jste z Milána, tak se cítíte tak trošku doma, nejen z mnoha eh, politických, ale také kulturních důvodů. A s veškerou pokorou bych chtěl připomenout význam eh, okamžiku, když se přibližujete k integraci do EU, význam toho, že, eh, že si máte udržet měnovou suverenitu, ukazuje to i zde, mnoho věcí, protože svoboda se z velké části zakládá na měnové suverenitě. Přemýšlete o tom eh, desetkrát, než se rozhodnete. Thank you, Mr. Děkuji, pane Borgesio. Pan Epitedeos. Děkuji. Já bych vás zde také chtěl přivítat, eh, paní premiérko a přeji vám hodně úspěchů. Je to velice těžký úkol. Ehm, přeji vám hodně úspěchů v integraci do EU. Mám dotaz. E, v perspektivě zaměřené na podniky eh, vaší zemi. Musím říct, že pan prezident Erdogan navštívil eh, vaši zemi eh, s mnoha podnikateli. Jaký je v tom váš zájem? Je to zájem politický, je to zájem vaší země? Jak se díváte na možnost vměšování Turecka do záležitosti vaší země? Děkuji. Další je Dubravka Žojca, prosím. Já ću vás pýtat na hrvatskom, gospođo. Já se vás chci zeptat chorvatsky. Z vašeho úvodu je zjevné, že pro vás je prioritou hospodářství země. Ale nehovořila jste o vztahu vaší země s Ruskem. Jedná se o velice vlivný stát, Eh, Srbsko je vlivný stát tedy a zdůrazňovala jste, že chcete směřovat k Evropě, ale nezmínila jste se o vztahu s Kosovem, i když hovoříte o regionální stabilitě, ani o e, eh, přitahování investic. Mám ještě jeden dotaz. Jak se díváte na vstup Kosova do mezinárodních eh, institucí, to by bylo jasnějším signálem pro regionální stabilitu. Děkuji. Nyní paní Moody. Děkuji. Buďte vítány vy všechny dámy v dámském panelu. Vy jste hovořila o perspektivě integrace do EU, že je to velice důležitá otázka pro Srbsko, ale jako e, důsledek toho je tady jedna zásadní otázka. Jak je to třeba s osvědčenými válečnými zločinci a různými státními ceremoniemi a tak dále. Jak víte, tak parlament také přinesl, přišel s rezolucí týkající se uh, Srbska a to souviselo s negativními kampaněmi vůči investigativním novinářům a v reakci na témata, která odhalili, jak se věci, dá, jak se věci mají, a pak nový ombudsman, který by měl být obhájcem, ochráncem lidí a jeho neskušenost v oblasti lidských práv a jaké eh, problémy vidíte, eh, problémy s eh, Bulhary a tím související otázkou. Děkuji za Alde paní Jakovčič. Pan Jakovčič. Máte za sebou 100 dní ve vládě. Blahopřeji vám také k vašim prioritám digitalizace a vzdělávání. Chci vás vybídnout, abyste se stejným entuziasmem postupovali i vůči právnímu státu a právu vům menšin. To je důležité jak pro Srbsko, tak pro regionální stabilitu. Právě tímto směrem se ubírá moje otázka. Mohl by říct Dodikovi, že Baněluka a Bělehrad budou ve stejném státu protože poskytujete argumenty těm, kdo říkají, že Tirana a Priština jednoho dne budou také ve stejném státě. Jste připraveni mu říct, aby to skončilo? Thank you. Děkuji. A nyní paní Zovko. Vážená paní premiérko, a Mm, také vám, paní ministrině, chci poblahopřát těm prvním eh, stu dní eh, ve vládě. Také se chci zeptat na regionální stabilitu. I pan Preda z Pravodaj se o tom zmiňoval a já také věřím, že Srbsko by mělo hrát konstruktivní významnou úlohu společně s Chorvatskem by měli hledat řešení pro Bosnu a Hercegovinu, které se ocitají ve stagnaci ohledně volebního zákona. Jaký je váš pohled na budoucnost? Jak Srbsko najde svůj evropský rozměr bez Bosny a Hercegoviny, které by byly eh, stabilní. Jakým způsobem budete hledat řešení situace? Chvala. Děkuji. A nyní se dostáváme k panovi Bostinárovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní premiérko, ano, Brnabič, pokud jsem to vyslovil správně. E, je potěšení, že jste zde a já bych začal od e, prvopočátku. Co by Rumun si nemohu, nech, nemohu nechat ujít takovou příležitost. A jako socialista vás chci ujistit, že naše skupina je velkým stoupencem rozšíření západního Balkánu. Já bych se napřed vztáhl k mezinárodnímu kontextu. V regionu západního Balkánu eh, není aktérem pouze Evropská unie, ale i jiní aktéři tam vstupují. Někdy eh, eh, s rozcházejícími se, dokonce si odporujícími agendami. A navíc dochází k určitému nedávnému vývoji. Ostatně schvalují účast vašeho prezidenta Vučiče ve Varně spolu s rumunským a dalšími eh, prezidenty, eh, kde se projevuje skutečně odhodlání eh, rozšíření západního Balkánu, respektive EU e o západní Balkán. Otázkou je, zda srbská vláda je připravena zvážit možnost sladění své zahraniční politiky se zahraniční obranou a bezpečnostní politikou EU. Pokud ano, budete mít zde v publiku velkou podporu sektoru. Děkuji vám. Děkuji a nyní za skupinu ALDE pan Zelimovič. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, popřát eh, srbské cestě do Evropské unie vše nejlepší a doufám, že uspějete ve svých ambicích co nejdříve. Myslím, že si vedete již nyní dobře. Mám otázku související s regionální stabilitou. Co může vaše země učinit, aby eh, eh, zmírnila separatistické tendence v Bosně a aby nastolila v Bosně stabilitu. Stabilitu, která je nezbytná jak pro Srbsko, tak pro Bosnu, tak i pro jejich společný zájem o vstup do EU. Děkuji a nyní k posledním eh, třem řečníkům. Michal Gáler je prvním. Děkuji. Paní premiérko, vítejte.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 A kdo by mohl mít výhrady proti tomu ve vaší společnosti? Jak eh, si stojí v této věci pravoslavná církev? A existují ještě relevantní struktury v eh, Srbsku, kteř, které otevřeně nebo latentně eh, podporují Dodika v Baně Luce, pokud jde o určité odstředivé snahy a nezávislost. A čelí vaše vláda tomuto kroku? A nejenom proto, že eh, máte obdobný eh, jazyk, eh, ale i proto, že by to mohla být určitá cesta usmíření ve vztahu k Chorvatskem. Zvažujete těsnější spolupráci s nimi? Děkuji, Michal Galer. A poslední dvě otázky od slovinských členů. Alois Peterle první. Děkuji, Davide, za to, že jste zmínil eh, nedávný basketbalový zápas. Eh, oba, eh, obě družstva byla podporována ehm, svými stoupenci. Paní premiérko, děkuji za velmi jasná a realistická slova a blahopřeji vám k prvním 100 eh, dnům. Já si vážím kontinuity proevropského a reformního směřování, které již nastolil eh, premiér Vučič a jeho vláda. A děkuji také eh, za váš důraz na rovnováhu mezi právním státem a makroekonomickou stabilitou a tržní ekonomikou to jde ruku v ruce. E, také e, si cením vašeho e, zdůrazu na regionální stabilitu. Otázkou je, co hodláte učinit v tomto ohledu, zejména s ohledem na Bosnu a Hercegovinu a Kosovo a závěrem bych chtěl vyjádřit své přesvědčení, že Srbsko určitě bude zdárně vyjednávat o dalších kapitolách. Přeji vám hodně štěstí. A posledním eh, je Franz Bogovič, velký přítel Srbska. Děkuji vám. Eh, vážená paní premiérko, Vážená paní velvyslankyně, eh, všechny tři dámy srdečně vítám v Evropském parlamentu. Blahopřeji vám eh, k zdárnému zdolání první stovky dnů eh, v rámci vlády. Velmi se mi líbil váš úvodní projev a myslím, že to, co jste naznačila, je správná cesta. Ani já se nemohu vyhnout zmíněnému eurobasketu. Můžeme si navzájem poblahopřát. Vy jste se toho zúčastnila spolu s panem Cerarem, projevili jste tam jednotu, přátelství a také jste sdělila, že budete se na tom podílet i v případě prohry. Dvě otázky věky a demografie, nízká porodnost. Lidé Srbsko opouštějí jako někdejší ministrině pro veřejnou zprávu. Co učiníte, aby nedošlo k centralizaci eh, Srbska a aby regionální rozvoj Srbska probíhal rovnoměrně, vyváženě? Děkuji. Děkuji. Paní premiérko, to byl celý široký vějíř otázek, který eh, symbolizuje eh, ohromný zájem Evropského parlamentu o vaši zemi a nyní máte příležitost to během maximálně 15 minut zodpovědět. Já vám chci poděkovat za otázky a pokusím se eh, na všechny odpovědět. Omlouvám se předem, pokud eh, něco eh, přeskočím. Určitě padlo nejvíce otázek k tématu srbského vztahu s Ruskem a také do jisté míry s Čínou. Chtěla bych říci, že pan ministr Joksimovič E, neostále sleduje veřejné mínění a já sama jsem dnes eh, studovala poněkud jiné průzkumy eh, z ICC. Ukazuje se, že víra v Evropskou unii a vůbec proevropský postoj srbských občanů je na vzestupu. V loni jsme měli asi 41% a eh, letošní poslední průzkumy ukazují 49%. To znamená, 66% Srbů je také proreformních. To jsou tedy reformy, které činíme v rámci přistoupení k EU. Takže to nejsou e, špatná čísla. A poprvé vidíme, že lidé vnímají Evropskou unii jako největšího dárce a největšího e, podporovatele. Srbska. Takže v tomto ohledu se jejich vnímání mění pomalu, ale jistě. A já osobně jsem pevně odhodlána učinit vše, co je potřebné, abychom ještě prohloubili podporu občanů vůči Evropské unii nejenom předstupními fondy, ale také spoluprací eh, v rámci eh, rozvoje eh, vědy, v rámci infrastruktury, kterou vyžaduje Evropská investiční banka a tak dále. To vše by mělo vést k dalšímu prohlubování. A popravdě řečeno, když jsem zjistila, že dvě třetiny srbských občanů eh, by nemělo být pro EU, eh, tedy když jsem viděla tyto průzkumy, tak to absolutně nemůže být pravda. Když se podíváte na eh, srbský parlament, tak asi 80% poslanců srbského parlamentu přicházejí z různých politických stran. Někteří jsou tedy větši, mají většinu ve vládě, to je tedy srbská progresivní strana, jednoznačně proevropská a další, kteří nejsou ve vládní koalici, ale v opozici, přesto jsou to ale strany proevropské. A samozřejmě jsou zde i pravicové nacionalistické strany, ale ty jsou v menšině. Takže nelze říci, eh, že eh, jsou dvě třetiny občanů nebo populace proti EU a současně mít v parlamentu 80 poslanců z politických stran, které jsou jednoznačně proevropské, takže něco tady nesedí. Domnívám se, že alespoň 49 lidí je pro evropské orientace a poprvé tedy je Evropská unie vnímána jako největší dárce a podporovatel. Vztahy s Ruskem. Tak je jasné, že Srbsko se neskrývá a nic nezastírá. Máme tradičně dobré vztahy s Ruskem a máme kulturní i náboženské vztahy s Ruskem. Je zjevné, že mnoho lidí v, Rusku, pardon, v Srbsku vnímá eh, Rusko jako přítelé z důvodu válečných konfliktů v 90. letech a mm, tehdejší podpory Ruska a tak dále. Máme také dohodu o volném obchodu s Ruskem, což je důležité pro naši ekonomiku a jsme závislí na eh, dovozech, dodávkách plynu z Ruska. Eh, takže eh, tento vztah s Ruskem existuje, což ale neznamená, že by to mělo jakkoliv narušovat naši integraci do EU anebo naše strategické zaměření na integraci do EU. Stejně tak jako vaše země a vaše korporace spolupracují s Ruskem přesně stejným způsobem. Ale od kdy jsem nastoupila do funkce eh, premiérky, eh, sleduji eh, data a zaznamenávám, že vy jako poslanci byste měli diskutovat o věcech na základě faktů a nikoli na základě věmů nebo domněnek a e, říci, že Srbsko například je z vojenského hlediska bližší Rusku, tak můžu říci, že v roce 2016, a ráda vám to řeknu, protože mě to také udivilo, v roce 2016 Srbsko mělo celkem 16 eh, nadnárodních eh, aktivit vojenského charakteru, z nichž 9 bylo bilaterálních z USA, dvě s Ruskem, dvě s jinými zeměmi z Balkánu, dvě s NATO díky partnerství pro mír a jeden s Maďarskem. V roce 2017 Srbsko do dnešního dne se zúčastnilo 13 vojenských cvičeních, cvičení nebo jiných eh, aktivit vojenského charakteru. Ne, promiňte, Celkem jich bylo 15, 13 z NATO, z nichž 7 byly bilaterální s USA, dvě s Ruskem. Takže toto jsou čísla a ta čísla se výrazně eh, eh, liší od eh, domněnek, ale my jsme jaksi zvyklí říkat Srbsko a Rusko, Srbsko a Rusko, to jde ruku v ruce, ale čísla mluví jasnou řečí, ale nikoli o našem nejenom o našem přání týkajícího se euroatlantické integrace. My si nepřejeme euroatlantickou integraci. My nechceme být členy NATO, my chceme být členem EU. My si chceme zachovat e, naši vojenskou neutralitu. Ale ta čísla jasně vyjevují, že jsme vojensky neutrální a chceme být. E, neli tedy více naklonění spolupráci s NATO v rámci partnerství pro mír. Dále, otázky národních menšin. To je nesmírně důležité pro Srbsko, ale Srbsko a Evropa e, skutečně e, jsou e, průkopníci v uznávání lidských práv. Dokonce po krvavých konfliktech je Srbsko dnes zemí, s nejvyšším počtem eh, národnostních a etnických menšin. 620 celkem. A všech 620 je uznáno jako národní či národnostní menšiny. Máme eh, radu pro národnostní menšiny, kde se tyto menšiny mohou účastnit politického, ekonomického, společenského života eh, Srbska. Tyto rady národních menšin těch je celkem 29, předsedá jim premiér, premiérka. Minulý týden jsem měla takovéto zasedání Rady národních eh, nebo národnostních menšin. U nás se vyučuje 50, 50 15 různých jazycích. Děti se učí v 15 různých jazycích. Máme šest eh, různých úředních jazyků v rámci jednotlivých obcí a e, například v Vojvodině. Slovinsko je naším velkým e, přítelem, ale Srbové tam nejsou vůbec e, uznáni jako národní menšina a dokonce tuto věc vůbec nehodláme otevírat. Italové jsou, Maďaři jsou, ale e, Srbové ne. I když Srbové tam představují největší e, populační skupinu ze všech menšin. Takže prosím, pokud jde o problematiku národních menšin, myslím, že Srbsko toho dělá hodně a upřímně řečeno, já jsem velice hrdá eh, na to, jak Srbsko respektuje lidská práva a národnostní menšiny krácení důchodu. To je pro nás nesmírně důležité téma a vždy to tvoří součást debat eh, v eh, Srbsku, zejména pokud eh, tedy mm, jde o sociální věci. Pane Weigle, bylo to nutné, protože před volbami předchozími to znamená, než nastoupila vláda v roce 2012-2013, byly důchody navýšeny z politických důvodů a nebylo to udržitelné. Museli jsme je zkrátit, abychom je vůbec mohli vyplatit a aby se země nepropadla do bankrotu. A od té doby z důvodu opatření fiskální konsolidace jsme eh, dvakrát již důchody valorizovali. Ne mm, velice silně, ale eh, v rámci těch procent, které jsme zvládali. Dnes uvažujeme o e, navýšení valorizace o několik procent a mm, e, na podzim uzavřeme jednání s e, Mezinárodním měnovým fondem. Doufám, že tedy to budeme moci již v sobotu oznámit. A poprvé dospějeme k tomu, že v Srbsku budeme mít vyšší důchody než v době před krizí, to znamená eh, před rokem 2013. Ale nyní už to bude založeno na stabilním základu. To je důležité. A také platy, platy eh, ve zdravotnictví a eh, v školství poprvé nyní po posledním navýšení které bude, doufejme, oznámeno v sobotu. To bude vyšší než před krizi, ale nyní na solidním, zdravém ekonomickém základu. Kosovo a regionální spolupráce. Kosovo je nesmírně důležité pro Srbsko, ale eh, chci vám připomenout, že před 4,5 eh, lety jsme podepsali eh, bruselskou dohodu. Eh, bruselská dohoda byla velmi eh, tvrdá věc. Eh, politicky viděno bylo velmi odvážné podepsat bruselskou eh, dohodu. Dokonce dnes, dokonce během poslední eh, prezidentské volební kampaně, když Vučič kandidoval, byl obviněn pravicovými stranami i takzvanými prodemokratickými kandidáty, že podepsal bruselskou dohodu a tím prodal Kosovo. Srbsko implementovalo většinu bodů bruselské eh, dohody, ale páteří bruselské dohody je ustavení eh, komunity municipalit srbské většiny. A to se nestalo. Priština na tom ani nezačala pracovat. Priština tedy selhala v implementaci bruselské dohody. E, Srbsko je neustále tázáno, co budete dělat, budete je blokovat skrze UNESCO Interpol, ale Priština to neplní. A my, respektive prezident, e, vyvolal ten velký rozsáhlý dialog o Kosovu a to je opět znamení odpovědné a odvážné politiky a doufám, že koncem roku tento dialog se uskuteční. Budou pozvány všechny politické parlamentní strany, e, všechny organizace občanské společnosti, zástupci médií, církve, náboženské komunity, všichni, kdo se bude chtít účastnit, aby se vyjádřili eh, k tomu, jaký má být náš postoj k budoucnosti Kosova a zdali jsme připraveni na důsledky toho postoje, který bude tedy zvolen. Já myslím, že to je odvážný krok a eh, ukáže nám to tež, co mm, eh, budoucnost přinese ale musíme skutečně pochopit, že Srbsko se tady zachovalo odpovědně. A upřímně řečeno, Priština nikoli. Republika Srbská. Tady nám jde o stabilitu a opakovaně eh, hlásáme, že Srbsko je eh, garantorem dejtonských dohod, eh, že potřebujeme Bosnu Hercegovinu jako zemi, kterou dnes i je. Samozřejmě, že máme těsné vztahy s eh, Republikou Srbskou. Eh, samozřejmě, že máme, ale to ještě neznamená, že nepodporujeme Bosnu a Hercegovinu jako eh, jednu sjednocenou zemi. První návštěva prezidenta Vučiče byla právě, nebo ho právě vedla do Sarajeva. Koncem roku proběhne společné vládní zasedání s vládou Bosny a Hercegoviny a Mm, skutečně chceme s nimi spolupracovat na řešení všech nedořešených otázek. A chtěla bych opět říci, ano, Srbsko je garantorem eh, Daytonských dohod jestli je evropská cesta nebo cesta Srbska do Evropské unie nezvratná, nevím, skutečně nevím. Po mém soudu je nezvratná, ale nevím to s jistotou. Víte, Neustále se objevují problémy týkající se regionální stability. A také někdo nadnesl případ na Sira Oriče. To jsou věci, které skutečně hluboce narušují eh, regionální stabilitu a my jsme velmi zneklidnění a velmi uh, nespokojeni, že navzdory všemu nelze nikoho vinit či obvinit za zabíjení srbských civilistů v Bosně. Není to Nasirorič, ale není to ani nikdo jiný. A to skutečně narušuje regionální stabilitu, protože my jsme skutečně odhodláni eh, nastolit regionální stabilitu a chceme být tolerantní i flexibilní. Eh, jsme neustále otevření eh, vzájemné komunikaci, ale prosím, musíme být trochu objektivnější a musíme připustit, že někdo vinu nese dále válka, usvědčené, usvědčení váleční zločinci, kteří se eh, účastnili konfliktu. To jsou lidé, kteří byli vydáni do Hágu, buď eh, s eh, srbském, anebo dobrovolně s se tam odebrali, byli tedy souzeni, byli odsouzeni, byli vězněni, byli propuštěni a vrátili se do Srbska. Oni nejsou funkcionáři, oni nejsou členové vlády, oni nejsou poradci vlády. Jsou to nyní svobodní lidé. Vy máte v regionu jiné země, kde váleční zločinci jsou členy vlád, zaujímají oficiální posty. Takže co dělat s těmito lidmi? Odseděli si své tresty, vrátili se zpět a nevykonávají veřejné úřady. Ale opět, v regionu máme různé situace a to je něco, co také trápí regionální stabilitu. Já jsem ale odhodlána spolupracovat s každým tak, abychom tyto problémy překonali a politika životního prostředí a energetiky. Eh, nadnesl pan Igor Šoltes. Opět, eh, jedna věc je jasná. Nová vláda je silně proevropská, a to znamená, že máme také dvě nová ministerstva, a sice jedno pro eh, evropskou integraci a druhá, druhé ministerstvo pro ochranu životního prostředí předtím to bylo v rámci ministerstva zemědělství, protože my víme, že toto bude jedno z nejobtížnějších, nejnákladnějších rezortů a kapitol a chceme mít proto kompetentní instituci a jsme odhodláni více než kdykoliv jindy prosazovat ochranu životního prostředí. Ekonomická a energetická politika. My jsme zahájili již rozsáhlé e, projekty e, obnovitelné energie. Chceme e, diverzifikovat zdroje energie čím dál tím více Jednou z našich priorit je eh, plynovod mezi Bulharskem a Srbskem, což je nesmírně důležité pro nás eh, právě v zájmu diverzifikace eh, plynu a nedávno, respektive minulý týden jsem měla setkání s ministrem pro energetiku, abychom si objasnili, jak si stojíme v tomto projektu. Myslím, že jsem se pokusila zodpovědět alespoň většinu otázek. Ještě tady je otázka eh, po investigativních novinářích. Eh, velmi důležitá věc a eh, jsem skutečně otevřená této debatě. Já jsem to řekla i našim novinářům a také občanské společnosti v Srbsku a říkám to i vám zde. Já nerozumím té otázce a nevidím, že by v Srbsku panoval nedostatek investigativních novinářů. A nebo jinak je nedostatek, ale ne eh, kvůli tomu, že by to vláda eh, eh, zamezovala nebo omezovala. Je v Srbsku možná nedostatek objektivních novinářů. Dokonce Tedy je to, situace je taková, že tady máme někoho eh, velmi provládního a pak zase média velmi eh, extrémně protivládní, takže jsou zde extrémy ale každopádně máme média, která mají svobodu říkat, co chtějí na bázi faktů nebo e, nikoli faktů. Všechny týdeníky v Srbsku jsou například naprosto protivládní a proti prezidentovi. Pokud jde o deníky, tak eh, alespoň tři deníky, alespoň tři deníky eh, jsou takové, že dva jsou naprosto protivládní, eh, jeden je objektivní. Měli jsme pak zajímavý příklad lokálních médií nebo noviny, vranské noviny před deseti dny které byly zavřeny kvůli nedostatku vládní podpory. Kritizovali vládu, eh, neměli peníze, byly zavřené. A já jsem se konkrétně zeptala, požádala jsem Ministerstvo kultury, aby mi poskytlo zprávu o tomto, eh, o těchto médiích. Třebaše tedy kritizují vládu, což samozřejmě mohou, v roce 2017 jen dostali od vlády tato média, od nezávislé komise Ministerstva škol, eh, kultury, protože byly financovány na základě projektů, projektové dokumentace, na těto projekty více peněz než v předchozích pěti letech od roku 2008 do roku 2012 dostali víc peněz v roce 2017. Když jsem přišla eh, s těmito údaji, a opakuji, nebavme se o dojmech, ale o datech. A když jsem přišla s těmito údaji, tak řekli, tady ta opozice řekla, dobře, ale jiní dostali víc. Takže to není to, že by nic nedostali, nebo že jste je zničili, protože nedostali žádné finanční prostředky. My jsme jim dali více, než kolik dostali za předchozích pět let, od roku 2008 do roku 2012. Ale pak nám řekli, no tak, ale vy jste někomu jinému dali víc. Já jsem otevřena k tomu, abychom diskutovali o těchto otázkách, abychom lépe pochopili, eh, eh, oč se jedná a zjistili, zda se jedná nějaký problém nebo ne. Děkuji vám, paní premiérko. Děkuji vám mnohokrát za odpověď na všechny tyto otázky velice otevřeným způsobem. Pro nás je to opravdu mimořádné, že jste přišla mezi nás jako premiérka a jsme velice rádi, že jste přišla to, že vy jste si to přála, ukazuje i vaše proevropské směřování. Přejeme vám hodně štěstí i při cestě e, do komise, hovorech e, s představiteli komise a návratu do vlasti. Budem pro evropskou, srbskou integraci bude podporovat celá řada lidí zde v sále, tím si můžete